przewodniczący! E, witam jeszcze raz koleżanki i kolegów. Zdravím vás wszystkich ještě jednou. We will start vote. Zahájíme hlasováním, ale ještě předtím bych rád e, dal slovo panu Janušovi Vojtěchovskému, který chtěl promluvit. Jan... Pán Januš Votěchovský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, vážený parlamente, včera došlo v Polsku v lodži, v, v kanceláři, přímo na pracovišti. Já začnu ještě jednou. Pane předsedo, vážený parlamente, včera došlo v Polsku, v Lodži v kanceláři poslance Evropského parlamentu k tomu, že můj asistent, pan Marek Rošav, byl zavražděn. Byl to strašlivý zločin. To je bez pochyby a vrah se vyjádřil v tom smyslu, že ho k činu vedl nenávist. Nenávist vůči straně právo a spravedlnost. Proti této straně byla vedena již další dobu nenávistná kampaň a pak to vyústilo v tuto tragédii. A já si myslím, že Evropský parlament by měl tento čin a násilí obecně odsoudit. V evropské demokracii nesmí být místo pro násilí. Pane předsedo, já vás prosím o minutu ticha pro pana Marka Ročáka, protože on byl zavražděn v kanceláři poslance Evropského parlamentu. Prosím, povstaňte. Madame, the floor is yours. 664. 684. Yes. Ja, ja, voorzitter. Voorzitter, dank u zeer. Pane předsedo, děkuji. Právě jsme viděli, s jakou důstojností v parlamentu zacházíme s touto problematikou a jak důstojně se chováme navzájem. Ale když jsem vcházel sem do plánu, tak vlastně se na mě vrhli lidé, kteří mě chtěli přesvědčit, abych něco podepsal, pak eh, tady ta akce s těmi balónky, takže já si myslím, že bychom se měli postarat o to, aby jsme nebyli na chodbách obtěžováni. Děkuji. Děkuji. nyní přejdeme k hlasování. Budeme hlasovat. protože technická poznámka. Vidíme, že v sále jsou balónky. Měl byste, pane předsedo, rozhodnout, zda je to přípustné. Pokud to není přípustné, měly by být odstraněny. A pokud ano, tak i my za UKIP máme velmi pěkné balónky žlutomodré, které příště přineseme. Dear colleagues, Milí kolegové, budeme hlasovat dnes o velmi závažné otázce. Ta otázka souvisí i s touto akcí. Kdyby bylo možné pozdržet tuto akci až po hlasování, tak vás si poprosit jako malé gesto, abyste odložili tyto projevy. Já vás obecně podporuji, ale nikoli v sále, kde probíhá plenární zasedání. To rozhodnutí ponechávám na vás. Dámy a pánové, milí kolegové, zahájíme hlasování podle pořadu jednání budeme hlasovat podle zjednodušeného postupu o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a komisí. Je to velmi důležité hlasování a nyní tedy budeme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji vám. Schváleno. Podle pořadu jednání budeme nyní hlasovat o zprávě pana Ranchela o přizpůsobení jednacího řádu parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a komisí. Hlasujeme. Zde je třeba kvalifikované většiny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Ta většina je celá jasná. Zpráva je také schválena. A chci vám sdělit, že toto je výsledkem našeho dlouhého vyjednávání s Evropskou komisí. A chci především zdůraznit, že zpravodaj pan Ranchel i pan Lejne, který naším jménem vedl jednání paní Wallis, pan Svoboda, pan Harms, paní Rod Berend, pan Ranchel. Všichni přispěli k úspěchu tohoto vyjednávání. Děkujeme vám za výsledek a rovněž děkuji předsedovi Evropské komise Jose Manuel Barosovi i místopředsedovi komise Ševčovičovi. Výsledek je skvělý a blahopřejeme oběma stranám budeme plodně spolupracovat. A nyní tuto dohodu slavnostně podepíšeme. Pane předsedo, prosím. Lady, Lady Ashton will know. No. E, Přistępujemy do druhého głosowania. Nyní budeme hlasovat o další skupině zpráv. Jde o zprávy týkající se Evropské služby pro vnější činnost. Podle pořadu jednání máme hlasovat o zprávě paní Gresle a pana Riveliniho. Jde tedy o revizi finančního nařízení. Blok číslo jedna. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je pro kompromis, kdo je Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o takto upraveném návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno, jak vidíte, drtivou většinou. A chci poblahopřát paní Gresle a panu Rivelinimu i všem, kteří přispěli k výsledku jednání. Blahopřeji. A nyní podle pořadu jednání hlasujeme o zprávě pana Rabkaje. Změna služebního řádu úředníků evropských společenství. Zkoumáme tento návrh. Máme 42 pozměňovacích návrhů. Hlasujeme o celém textu pozměňovacích návrhů, kde je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o takto pozměněném návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno opět drtivou většinou. Blahopřejeme panu Rabkajovi. Našemu zpravodaji. A třetí zpráva, zpráva pa, pana Guatěru a pana Šuriana. Hlasujeme o zprávě těchto zpravodajů návrhu opravného rozpočtu číslo 6 lomeno 2010. Hlasujeme jmenovitě. Hlasovali všichni, končím hlasování. Děkuji, rovněž je to schváleno. A blahopřeji pánům Gualtierimu a Šurianovi. Dámy a pánové, takto jsme ukončili legislativní proces související s Evropskou službou pro vnější činnost a chci především poděkovat několika osobám, které jsou zde přítomny. Několika poslancům a poslankyním. Chci poděkovat za velmi odpovědnou práci. Jde zejména o předsedy výboru Evropského parlamentu. Děkuji, vážení předsedové, za skvělou práci a chci osobně poděkovat zástupcům Evropského parlamentu při jednáních i zpravodajům těchto zpráv. A Elmar Brock, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtier, Ingeborg Gressle, Crescenzio Riverini, Bernhard Rapkaj, Laszlo Šurian a Sidonia Jendřejevska, kteří se zabývali rozpočtem. Tyto osoby jmenuji, jmenuji výslovně. Odvedli skvělou práci, která byla klíčová pro dohodu o Evropské službě pro vnější činnost. Domníváme se, že tato dohoda dobře poslouží zájmům Evropské unie. A chceme poblahopřát a poděkovat všem těmto osobám. Také děkujeme a blahopřejeme Lady Eštnové i všem, kteří za Lady Eštnovou vyjednávali. Dě- děkujeme panu velvyslanci Kristofersnovi, který se podílel na vyjednávání. A nyní můžete zatleskat. Where is, where is Uh, yes, I prepared some flowers. Připravil jsem květiny pro uh, paní Eštnovou, ale není přítomná. Tedy jako obvykle musíme na dámy čekat. Já jsem to neočekával, ale musíme být připraveni na takovéto situace. My, muži, musíme být připraveni na všechno. I would like, I would like... Milí kolegové, právě přichází. Okay.